Vítám vás na našem odpoledním zasedání, alespoň co se týče výboru pro právní záležitosti. Máme zde přítomné členy, takže je to společné zasedání našeho výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. A než zde uvítám naše hosty, tak zde srdečně vítám předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu paní Ingeborg Gressle. Dnes se společně vyslechneme a prodiskutujeme prezentaci zvláštní zprávy Evropského účetního dvora o kontrole výkonnosti při zprávě případů na soudním dvoře EU. A nyní bych rád předal slovo paní Gresle. Děkuji vám. Ano, měli bychom tady objednat šampaňské, protože výbor pro rozpočtovou kontrolu se léta letoucí snažil získat tuto auditní zprávu a teď ji tady máme a pan Cardiff dostane hned slovo, aby ji představil. Prosím, pan Cardiff má slovo. Thank you, chairpersons. Um... Děkuji, vážení předsedové. Já zde dnes eh, jménem eh, účetního dvora prezentuji náš eh, audit, eh, který byl proveden eh, na základě našich, našeho zadání a bereme také v úvahu názor Evropského parlamentu. Účetní dvůr, jak víte, je soudní orgán EU, zajišťuje soulad s evropskou legislativou a skládá se tedy ze dvou soudů, z účetního soudu a z obecného soudu, nebo tedy ze soudu. Já budu říkat eh, CJEU, to bude tedy soudní dvůr a potom tedy náš účetní dvůr, takže budu hovořit tedy takto. Když hovořím o soudech, eh, tak eh, hovořím obecně o všech. Soud pro civilní službu dnes už takto nefunguje v původní podobě. Máme spoustu zdrojů, 400 milionů eur každý rok, téměř 2200 zaměstnanců, 74 soudců, mělo by jich být 84 brzy, plus 11 generálních advokátů. Tito lidé nemohou být z jasných důvodů řízeni politicky. Ovšem tyto zdroje a jejich použití musí také nebo musí se skládat eh, účty z využívání těchto zdrojů. A to samozřejmě existuje na základě informací, které Evropský soudní dvůr eh, zveřejňuje. My tedy podporujeme tento proces eh, tím, že provádíme každý rok audit a poskytujeme informace z auditu Evropskému parlamentu i dalším zúčastněným stranám. A tím je vlastně ujišťujeme touto zprávou chceme také podpořit eh, obecnější oblast zodpovědnosti. Díváme se na eh, výkonnost soudu, na to, eh, jak řeší případy, zda je skutečně dodržována jejich nestrannost. Díváme se také na to z jejich, nebo tedy z objektivní externí perspektivy. Význam této zprávy není tedy jen ve zjištěních eh, této zprávy, ale také v tom, eh, že je základní pro princip zodpovědnosti. Dále také zde máme ECB, tam eh, také dohlížíme i zde vlastně provádíme audit. Teď se ale vrátím k té zprávě jako takové. Dívali jsme se na to, zda soud efektivně nakládá s případy a zda ty případy by mohly být řešeny rychleji. Dívali jsme se statisticky na 2800 případů v letech 2014 až 2015. Vedli jsme celou řadu rozhovorů, se zaměstnanci i s vedením. Sbírali jsme informaci ze 60 případů, 30 pro každý soud. Dívali jsme se, jak byla vedena tato řízení a jak by mohlo být ovlivněno jejich trvání. Zaměřovali jsme se na zvláštní faktory, abychom ty informace, které zjistíme z vlastních zdrojů, mohli potom dále předat a zpracovat. Hovořili jsme se soudci, zjistili jsme, nebo hovořili jsme také s různými skupinami zúčastněných stran, které spolupracují se soudním dvorem. Jak jsem říkal, zaměřovali jsme se na případy z roku 2014 až 2015, protože jsme se dívali na trvání, tím pádem jsme museli řešit uzavřené případy. Chci také explicitně říci, že audit neposuzoval kvalitu rozsudku. Soudy vzhledem k tomu, že platí ustanovení smlouvy, tak měli eh, k dispozici určité dokumenty, které nám nemohli dát k nahlédnutí. My jsme řešili celou... Promiňte, pane Cardiffe, mohl byste prosím hovořit pomaleji, protože tlumočníci mají problém, říká předseda. Ano, já budu hovořit pomaleji a pokusím se ten eh, svůj postbrexitský přízvuk trošičku zmírnit. Dívali jsme se na hodně aspektů, které fungují poměrně dobře a také jsme zjistili, že se zvýšila efektivita v posledních letech. Ovšem zpracování případů by mohlo probíhat ještě efektivněji. Uvedu pár statistik. V letech 2009 až 2010 jsme měli přibližně 600 až 6 000 nových případů. Eh, v letech 2015 až 16 to bylo asi 700, tedy předtím to bylo 600. Takže eh, v tom soudu, v soudním dvoru, to bylo asi 600 eh, v letech 14 až 15, v letech 15 až 16 to bylo 900, takže vidíme, že velmi narostla jejich práce. Pokud je uzavřené případy, tak v prvním období u soudního dvora 620 až 700 případů ročně a v tom druhém období 2015 až 16 to bylo téměř 2000. V jednom roce téměř 800. Takže pracují mnohem intenzivněji než v letech 2009 až 2010 a téměř se jim daří vyrovnávat s tím nárůstem práce. Obecné trvání řízení kleslo z 20 na 15 měsíců u tribunálu a u soudního dvora to bylo na 19 měsíců. Neříkáme, že je to vědecký nebo přesný proces, ale vidíme tedy, že soudy dělají více se svými zdroji. Ten tribunál má určité případy, které nedokázal vyřešit v očekávaném čase, ovšem eh, jejich eh, podíl se snížil 90 Takže jsme zjistili, že je to instituce, která se snaží vylepšit způsob eh, své práce. To vyžadovalo určitě velké akce, jsou zde také indikativní časové rámce pro určité případy a také větší pozornost, která je tomuto časovému rámci věnována, podle našich zjištění vedla k poměrně značnému pokroku. Ale, jak říkáme, téměř eh, v každém případě je možno docházet, dokázat ještě věci zlepšit protože jsme tedy nevycházeli z nějakého přesného rámce, z nějakého rámce, který by byl dělán individuálně pro jednotlivé případy, ale jedná se o obecný časový rámec. Takže v těch konkrétních případech určitě e, jsou rozdíly s ohledem na dostupnost zdrojů a tak dále. V současné době indikativní časový rámec e, je stanoven jako obecný rámec. Musíme také říci, že tento rámec je vnímán opravdu jako obecný, nemůže brát v úvahu individuální případy, takže nemáme žádný eh, sofistikovanější způsob, jak eh, stanovit eh, v časový rámec pro jednotlivé případy, ovšem v naší zprávě najdete celou řadu eh, statistik eh, a věcí, které mohou být použity ke stanovování přesnějších rámců. Bude se k tomu také eh, vyžadovat úvaha ze strany těch institucí jako takových. Sledujeme také systémy, které se používají, například IT systémy jsou velmi složité jsou tam také databáze, ke kterým se přistupovalo a přidávaly se k tomu další databáze. Je to situace, kdy instituce má starší centrální systém a potom spoustu nových, modernějších podsystémů. Tato situace je poměrně běžná. Ovšem tedy měli bychom se tomu věnovat, potřebujeme integrovanější IT přístup, my jsme to také navrhli. Překladatelské postupy byly také zkoumány. Překlady se dělají úplně jinde, protože ty, ty rozsudky potom je třeba zpřístupnit ve všech jazycích. My jsme také zde zaznamenali e, návrh, aby tedy soud jednal pouze ve francouzštině. E, Samozřejmě řízení probíhá ve francouzštině, ale eh, překládá se všechno. Teď se také hovořilo o tom, že u tribunálu by se rozšířily ty jednací jazyky nejen na francouzštinu, ale i na další jazyky. My nevíme, jaký by to mělo dopady, potřebujeme eh, více informací, více informací je podle nás vždycky lépe než méně informací, takže bude pokračovat analýza, abychom prostudovali tuto situaci a měli dostatek eh, podnětu k tomu, abychom mohli přijmout to rozhodnutí v tomto směru. Takže toto bylo velmi stručné shrnutí a těším se na vaše otázky. Ja, herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. To je, myslím, slibný počátek, abych to tak vyjádřila. Bývali bychom si přáli, aby účetní dvůr poskytl skutečný přístup, nebo dostal skutečný přístup k dokumentům. Dokumenty, které jste měli v dispozici, jsou víceméně k dispozici běžně veřejnosti. To jsem se dočetla ve vaší zprávě. A proto já jsem zpravodajka výboru pro rozpočtovou kontrolu pro toto téma a chci se zeptat, jaké dokumenty by býval účetní dvůr rád viděl, a pak se ptám soudního dvora, proč soudní dvůr znemožnil přístup účetnímu dvoru k dokumentům, které se například týkají e, zaměstnanců, tady nejde o soud, dokumenty soudců. A dále statistiky, pane Cardiffe, které jste předložili, jsou takovým globálním ročním pohledem, ale nemáme statistiky podle měsíců, ty nejdelší případy jste z toho vyjmuli. Znamená to tedy, že tento roční pohled má velké nedostatky a ten, kdo čeká na svůj rozsudek, tomu k ničemu to k ničemu nejí, když, když vlastně tady z toho vnímáte ty nejdelší případy, protože takový člověk se nic nedozví, jak dlouho tady může, bude muset čekat. A tak to nemůžeme hodnotit efektivnost. I nadále nevíme, jak je rozložena efektivnost eh, uvnitř eh, dvora. Pro nás by to byla důležitá informace a v Německu je to například standardem. U nás hodnotíme soudce podle jejich výkonnosti a proto se ptám účetního soudního dvora, jaké musí být další kroky pro to, aby jsme mohli mít lepší hodnocení výkonnosti. Jak vy, eh, hodnotíte momentálně výkonnost soudců a referendářů? Eh, momentálně neexistuje žádné skutečné řízení věcí, nemáme tady ukazatele pro určitou etapu. A kdyby byly takovéto ukazatele, tak by bylo vhodné, abych bylo by to, myslím, velmi výmluvné. Proto bych ráda věděla od soudního dvora, kdy můžeme čekat lepší hodnocení soudců a e, senátů. Další otázka na soudní dvůr. Jak zpracovávají soudci případy? Je to chronologicky podle toho, jak ty věci dochází na soud, nebo podle toho, co se jim líbí? Nevím. Existují nějaké statistiky těch backlogů, eh, které by byly rozčleněné podle těch senátů? Eh, pokud ano, kde je nalezneme a pokud nejsou, tak se ptám, proč? Za námi je velká reforma eh, navýšení počtu soudců, zdvojení, velké číslo dalších soudců. Já se ptám, co vlastně dělají. Zda jsou tedy na správné cestě, jaké specializace nyní existují na soudním dvoře a co se v této otázce dále plánuje. Pak lituji toho, že referendáři nebyli podrobeny systematickému šetření. Jejich role na soudním dvoře je zásadní a ptám se tedy účetního dvora, proč, se, proč jste se systematicky neptali referendářů. A pak eh, tady jsou určitá zajímavá konstatování, o kterých budeme muset hovořit. Například eh, odstavec 38, tak se říká, že přebírání a zpracovávání spisů kanceláří je odpovědno za 87% spoždění na soudu. Znamená to tedy, že soudní kancelář má příliš málo zdrojů, nebo jak máme to číslo interpretovat? Escobar asi eh, počítá s tím, že s tím, budu, eh, že s tím přijdu, je to u soudního dvora. Tady máme ty prázdniny soudní 63% eh, soudců říká, že ty prázdniny jsou důvodem mnohých prodlení. Proč tedy soudní prázdniny nezredukujete? Dále si myslím, že tady je skutečně ještě velký prostor ke zlepšení. Zajímavé na dokumentu je to, že vy tam uvádíte jistá zlepšení, ale ne tak jasně, jak bychom si bývali přáli. Ale když sledujeme soudní dvůr, tak si myslím, že určitě ta zpráva nám bude velice nápomocná a proto za ní děkuji. Uh, well, uh, my problem is that Mrs. Ano. Já teď mám problém s tím, že paní Gressle vlastně položila všechny relevantní otázky, které jsem také měl na mysli. Mám zde ještě jednu další otázku. Možná ještě s panem Marinu Epintu bychom to vzali na jednou pokud byste souhlasili, že bychom nejprve položili všechny otázky a vy byste potom zareagovali. A paní Dlabajová vlastně se hlásila dříve, takže prosím. Děkuji oběma předsedům a členům obou dvorů, kolegyním i kolegům. Děkuji účetnímu dvoru za jeho detailní zprávu a soudnímu dvoru za detailní odpovědi. Těší mě zjištění, že zde v minulých letech došlo k významným eh, procesním a interním krokům k zlepšení řešení případů. Statistika ukazuje, že se ten, ta průměrná doba řešení případů snížila nebo zůstala stejná, přestože nápad se zvýšil. Já jsem členkou výboru pro rozpočtovou kontrolu a zabývám se touto problematikou. Hodně se věnuji otázce výkonnosti a efektivity. Ale co se týče soudní autority, hlavně bychom se měli zaměřovat na to, aby e, rozhodnutí vznikaly rychle a kvalitně, protože mají zásadní dopady pro všechny aktéry. Proto si myslím, že výkonnost a efektivita procesů je něco, co by se dalo možná nahlížet z trochu jiného hlediska. Samozřejmě je někdy v pořádku být e, měsíc za tím indikativním rámcem a mít přesné rozhodnutí, než mít nějaké rozhodnutí, které přesně splní časový rámec, ale bude obsát chyby. To je určitě logické. Je Ovšem, jak uvádí zpráva, těžké zařadit každý ten případ do příslušného časového rámce, tak aby ten rámec vyhovoval každému jednotlivému případu. Myslím, že by se e, měly tady zvýšit ta analýza těch e, vhodných časových rámců a vhodných e, personálních řešení, protože to opravdu ovlivňuje průměrnou délku řízení Chci se zeptat eh, soudního dvora i účetního dvora na jejich pohled na využití stávajících lidských zdrojů, což je jeden z významných eh, indikátorů efektivity a téma kvality a následného sledování rozhodnutí jako druhý indikátor v oblasti efektivity. Děkuji. Děkuji. Pan Marino Empitu, prosím. Děkuji. A rád bych položil dvě až tři otázky. Zcela takové elementární. Velmi přízemní, abych tak řekl. Proto eh, rád bych eh, potom učinil z těch reakcí určité závěry. Takže nadnesu tedy dotazy. Co se týče počtu soudců, každého z, z těch senátů, jaký rozpočet, jaké peníze se skutečně utratí po eh, každý typ soudu pro soudní dvůr a tribunál a jaký je typ, kolik je podaných věcí každý rok a kolik je vyřešených věcí, jak tedy na tribunálu na soudním dvoře, jaký je ten poměr, tedy počet věcí, počet soudců a počet věcí, který každý soudce rozhodne, vyřeší během roku, jak je ten, rozpoč, ten poměr mezi rozpočtem a soudcem, co mám na mysli, kolik stojí daňového poplatníka každý jednotlivý soudce a dále, jaký je ten poměr rozpočet a řízení. Kolik tedy stojí vyřešení jedné věci, jedno řízení v každém Eh, tedy v tom soudu, v soudním dvoře a na tribunálu. Pokud byste mě mohli poskytnout odpověď, budu velice spokojená. Děkuji vám. Děkuji, pan Cvěvka. Ne? Paní Delvo? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já, když eh, slyším eh, velmi odborné otázky z výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak to na mě vždycky dělá velký dojem. Já vám děkuji za to, že děláte tuto práci. Já jsem si vždycky říkala, že je velmi těžké nějakým způsobem odhodnout, odhadnout efektivitu justice, protože některé případy jsou velmi složité. Samozřejmě všichni mluvíme o tom, že chceme kvalitní justici. Můžeme nějakým způsobem měřit kvality, kvalitu soudního dvora, můžeme je měřit podle snížení počtu odvolání? Mohlo by to být eventuálně kritérium? Já se ptám, mohlo by to být tedy kritérium, jak měřit efektivitu, účinnost soudců, soudu? Pak ještě jedna věc, která by mě zajímala. My jsme velmi obtížně dali svůj souhlas s reformou Evropského soudního dvora s požadavkem, aby byla lépe dodržena rovnost mužů a žen. Kolik eh, tedy je tam soudkyň a jaká je tedy situace teď, eh, pokud jde o poměr mužů a žen eh, mezi soudci v Evropském soudním dvoru? Děkuji, děkuji předem za odpověď. Když se dívám na obě delegace, tak bych se opravdu bál hovořit o nějaké rovnováze. To je právě proto, pane předsedo. Vidíme jenom muže. Možná bychom se měli také podívat nejen na soudce, ale i na personál, na referendáře, veškerý ten. Paní Gresle bez mikrofonu. Ještě, že jsme v parlamentu. Paní Hautala, děkuji. Já jsem ráda, že Marie Delvo položila tuto otázku, protože my jsme velmi seriózně, vážně brali tuto deklaraci tří institucí o genderové rovnosti, která je tedy opravdu ještě zdaleka nebo velmi daleko od toho, by byla dosažena u Evropského soudního dvora i tedy u účetního dvora. Tam je jenom pět žen podle mých informací. Budu velmi ráda, když mi dokážete, že se mýlím. Samozřejmě dopad reformy, kterou jsme všichni odsouhlasili u tribunálu, to je velmi důležitý faktor pro budoucnost, pokud jde o řešení případu řešení celého toho penze případu a tak dále. Já bych se ráda zeptala na dopad Brexitu na výkonnost eh, soudu. Máte nějaké plány s ohledem na odchod eh, Velké Británie z Spojeného království? Ještě pan Lebreton chce položit otázku. Ano, ze všeho nejdříve se omlouvám za to, že jsem Eh, přišel pozdě, bohužel jsem měl jiné povinnosti, byl bych tady rád se účastnil od začátku. Mám otázku, které se týkají těch eh, předsoudních otázek. To je možná otázka, která by mohla být zajímavá i pro vás. Mohl by se snížit jejich počet do budoucna? Už jste poskytli celou řadu odpovědí a mohli bychom si představit, že by se národní justice mohly inspirovat těmi vašimi staršími odpověďmi. A moje druhá otázka se týká budoucnosti francouzského jazyka u soudu. Myslíte si, že je to jazyk, který má před sebou ještě eh, krásné dny, anebo se jako francouz musím strachovat o její osud? Děkuji, to byly všechny otázky, takže teď eh, prosím možná pana Cardiffa, aby začal a potom předáme slovo soudnímu dvoru? Hmm, děkuji. Otázka, jaké dokumenty bychom byli rádi nahlédli a nemohli jsme je vidět. No, rádi bychom bývali nahlédli více do dokumentů týkající se interního procesu v eh, okamžiku, kdy ten případ je postoupen soudci. Takže určité procesní období eh, při tom zápisu v soudní kanceláři, tam byly velice otevření, bylo to pro nás přístupné, ale potom v té fázi, kdy to jde k soudci, eh, tak to pro nás tolik přístupné nebylo. Eh, samozřejmě každý systém každého soudce je jiný, každý soudce, říkám každý soudce, většinou jsou to muži a jeho kancelář mají prostě svůj způsob fungování a asi by bylo těžké zde sformulovat nějakou standardní odpověď, která by byla aplikovatelná na všechny. Co se týče statistiky a zda opravdu odráží celkový roční obrázek, ano, v té zprávě často říkáme, potřebujeme více jasnější eh, informace střížené na míru, která se vygeneruje tím postupem, který my navrhujeme. I v souvislosti s těmi jednotlivými případy. My jako účetní dvůr jsme neusilovali o analýzu efektivity jednotlivých soudců na účetním dvoře neřešíme eh, otázku individuálních výkonů, ale někdy prostě analyzujeme obecně instituce, kde se určité věci nedaří a podáváme návrhy, jak by se to dalo zlepšit. Co se týče dalších kroků, my momentálně v našem pracovním programu nemáme navazující audit eh, soudního eh, dvora ale máme zde ten systém follow-up. A v rámci toho follow-up tedy budeme analyzovat to, jak se naložilo s našimi doporučeními a je v souvislosti s lepšími statistickými systémy a systémy IT. A zda tedy v této oblasti byla zohledněna všechna naše doporučení. Co se týče otázky práce jednotlivých soudců na jejich případech, už jsem to zmínil, je to různé od soudce od soudce. My jsme e, formálně vedli rozhovory asi s osmi nebo devíti soudci. E, některé věci jsou podobné, protože ta činnost je podobná, ale mají k tomu individuální přístup. Ale my jsme řešili jenom ten case management, tedy ten postup, jakým vlastně v rámci toho procesu se Eh, celý ten případ posouvá. Ale jak už paní Dlabajová také upozornila, je to důležitý ten další aspekt. Z našich rozhovorů eh, vyplynulo, že i když eh, tedy jsou to soudci a senáty, kteří se starají o ty případy, tak samozřejmě referendáři odvádí mnoho práce v rámci té přípravy pro ně, většinou si je vybírají jednotliví e, soudci a v celé řadě případů tomu bylo tak, že to byly opravdu prvotřídní právníci, kteří tuto práci odvádějí a jejich činnost je nesmírně důležitá pro dobré fungování celého toho systému. Někdy e, došlo k určitému spoždění, protože tito kvalitní právníci nebyli z různých důvodů k dispozici a my tady navr- navrhujeme, aby Soudní dvůr EU zvážil, zda by se dalo zde pracovat s tímto typem lidských zdrojů flexibilněji. Samozřejmě by to znamenalo výraznou e, změnu v tom systému, jak funguje nyní. Bod číslo 8 a systém registrace soudní kanceláře jsme příliš neanalyzovali, ale zdá se, že funguje tak, jak by měl. Ale tam vlastně eh, probíhají ty předběžné úkony, takže tam potom jako nabíhá určité spoždění, pokud tam se objeví určitý problém v rámci řízení, nebo například ten případ není podán se všemi náležitostmi, musí se eh, to dořešit, tak eh, tady právě dojde k tomu spoždění. Potom ta číslo 63% a dovolených. Co znamená těch 63%? 63% případů eh, u soudního dvora nabralo spoždění a v souvislosti s tím bylo zmíněné dovolené. Nebylo to tedy eh, takto v případě tribunálu. V tribunálu eh, většinou i ty případy jsou takové kratší, takže vlastně se, když eh, se řeší dva roky, tak tam budou dvoje dovolené, když rok, tak prostě jenom jedna dovolená. Nenavrhujeme to, že by se zakázaly dovolené, nebo že by nebyly soudní prázdniny, protože víme, že soudní prázdniny také neznamenají, že ve všech případech by to bylo tak, že tam prostě soudce vůbec není. Jde o to, že o soudních eh, prázdninách nejsou ta formální jednání. A my jsme e, obdrželi odpovědi na naše otázky například 14. srpna, takže jsme byli svědky toho, že se tam pracuje i v létě. Samozřejmě zazněla otázka, jestli by se to dalo změnit, ale když ten systém, systém zasedání je určitým způsobem mm, nastaven, tak otázka, zda tady nemít vůbec žádné soudní prázdniny, nebo zda by soudci si prostě brali ty prázdniny v různé dobu, je těžká. Potom ty indikátory, které zmínila paní eh, Dlabajová, ano, neanalyzovala se kvalita využití zdrojů přiřazených jednotlivým eh, případům. Ano, toto by se mohlo zlepšit. On tady jsou různé typy případů a řízení, ale mohli bychom se eh, lépe tedy zabývat otázkou, jak to celé vypadalo, zda opravdu správně lidi byli přiřazeni tím náležitým případům správným způsobem. Otázka soudců a rozpočtu nějakých 400 milionů na 84, ale pan Kavada zde měl nějaký ještě konkrétnější návrh. Ale myslím, že to je asi takto. Paní Delvo, počet odvolání, co by možný ukazatel. Jistě je to možné, ale nebyl by to jediný ukazatel Nevím, kolik je tam přesně soudkyň, ale máte pravdu, že je jich relativně málo. A genderová diverzita, je obecně diverzita tam příliš velká není a je zde potenciál zlepšení. Otázka e, Brexitu, to by asi měl zodpovědět soudní dvůr a také to, na co se ptal pan Lebreton, eh, snížení počtu řízení o předběžné otázce, to je také otázka na soud, a potom využívání francouzštiny. Samozřejmě různé tiskoviny typu Daily Mail a Daily Express ne vždy správně říkají to, co my vydáváme v našich zprávách. Ehm, my jsme prostě řekli, že lépe mít více informací než méně, takže ten proces by měl pokračovat a ne, neměli bychom předjímat výsledky. Už se výrazně investuje do systému, který vychází z toho, že by se francouzština Eh, využívala jako ten hlavní jazyk pro vynášení rozsudků, nikoli jako jediný jazyk na soudě, ale jako ten velmi důležitý eh, jazyk a zatím jsme ale nevydali žádný závěr, závěrečné stanovisko a tomu by se musel udělat zcela jiný audit. Děkuji. Já, für den EuGH. Ano, za soudní dvůr, kdo začne? Pane Escobar. Prosím. Common. Vítám vás. Merci beaucoup, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo. Já budu mluvit francouzsky, pane Lebretone. Vy budete spokojen. Možná. Takže, pokud dovolíte, rád bych zaujal stanovisko k tomu auditu, protože zatím jsme neměli ještě příležitost reagovat na ty návrhy účetního dvora. Já si myslím, že by to bylo užitečné a také se pokusím zodpovědět dotazy členů obou výborů. Vidíte, že jsem dnes v četném doprovodu a to potvrzuje fakt, že tento audit je zcela mimořádný. Poprvé se účetní dvůr podíval na soudní činnost členů soudního dvora a tribunálu. Nejsou to jen takové monitoringy nebo audity, které se provádějí transverzálně u všech institucí. Opravdu se dívali tentokrát na to, jak soudci řeší případy, jak uplatňují procesní pravidla, která je třeba uplatňovat. Takže Tentokrát eh, to nejsem ani tak já, ale především eh, šéfové kabinetu a členové, kteří pracovali s panem Cardiffem a s jeho týmem. Takže proto je tady šéf kabinetu předsedy soudního dvora a pan Anopoler, který je šéfem eh, kabinetu předsedy tribunálu A pak je zde tedy zapisovatel, takže ti si vezmou slovo v okamžiku, kdy to uznají za vhodné, nebo kdy je požádám, aby mě doplnili. Tato analýza byla opravdu velmi mimořádná. Tím se tedy zabývali z vaší strany, jak výbor Jury, tak i výbor Konto. Já vám musím od začátku říci, že to nebylo jednoduché. Museli jsme vést dialog. Nebylo nám od začátku jasné, jak vlastně vůbec účetní dvůr vybral ty případy, kterými se bude zabývat, těch 60 případů z toho celkového počtu 2800. Proč délka řízení byla považována za klíčovou při hodnocení výkonnosti. Myslím, že pan Cardiff nám to řekl velmi jasně. Eh, řekl o metodice účetního dvora, prostě rozhoduje účetní dvůr a tak to je. A na druhé straně jsme auditorům vytvořili určitý problém a jsme si toho vědomi. Eh, v soudním dvo, u soudního dvora jsou dokumenty podle článku 35 eh, stanov. A a sice podle toho naše jednání jsou tajná. Máme také článek 4, kde se upravují přísahy. Tam vlastně, když se stanete soudcem soudního dvora, tak přísaháte, že budete zachovávat soudní tajemství. To znamená, že tam byla určitá část těch dokumentů, které jsme prostě nemohli dát. Vy se ptáte, o jaké informace se jednalo. Jednali se o informace, kdy soudci a generální advokáti zaujímají osobní stanovisko v podstatě věci a to je chráněno. Určitě by bylo užitečné pro účetní dvůr, aby měl přístup k těmto informacím, aby mohl vlastně posoudit eh, komplexně jednotlivé případy, aby věděl, co tam vlastně bylo za spor. A samozřejmě pan Cardiff mě opraví, pokud se milím, ale my jsme vytvořili takový paralelní systém, aby tedy eh, člen účetního dvora mohl klást otázky přímo generálnímu advokátovi Eh, nebo soudci zpravodaji, aby tedy získal ty informace jiným způsobem. Takže nakonec účetní dvůr měl k dispozici ty potřebné informace, to se potom odrazilo v kvalitě zprávy, která byla předložena. Takže bylo to hodně práce, já myslím, že byla vedena dobře. Pokud jde o výsledek, musím říci, že Soudní dvůr i tribunál přivítali návrhy účetního dvora. Přijali je příznivě. Nejdříve jsme tedy byli spokojeni s tím, že účetní dvůr hodnotil kladně úsilí obou dvou našich soudů zlepšovat v průběhu času způsob řešení našich případů a že jsme také díky tomu dosáhli zlepšení, jak to připomněl pan Cardiff, především eh, pokud jde o trvání z 19,6 měsíců se nám podařilo dostat na 14,7 měsíců. A to bylo tedy u soudního dvora, dvora u tribunálu to bylo až na 18,7 měsíců. Takže i když jsme v roce 2004 zaznamenali tedy rozšíření, dostali se do toho nové právní systémy, tak jsme tedy zaznamenali tento, toto zkrácení průměrné délky. Byli jsme trošičku méně spokojeni už s tou eh, poznámkou, eh, že můžeme pracovat ještě lépe. Na druhé straně je to pravda, je to pravda, vždycky se můžeme zlepšit. Eh, Oba dva naše soudy se tím zabývají a teď navíc máme k dispozici ten externí pohled účetního dvora, takže z tohoto hlediska to bylo perfektní. A teď ještě dva poznámky, dvě poznámky k věcem, které se mě přímo dotýkají, a to je tedy administrativa, zpráva. Pokud jde o překlady a informatiku, tak překlady, tak tam nebyl vnímán nějaký zvláštní negativní dopad eh, těch překladů na délku trvání jednotlivých případů. S tím já jsem velmi spokojen, protože jsem zodpovědný i za překladatelské oddělení, takže jsem opravdu velmi rád, eh, protože ta mnohojazyčnost eh, u Evropského soudního dvora je zcela zásadní. To je otázka rovnosti, rovného přístupu k justici. Pak je zde informatika, tady také na sebe bere svou zodpovědnost. Pan Cardiff říkal, že ano, došlo k velkému vývoji, takže my máme ten systém, který se skládá z různých částí, je to takový, takový patchwork, ne vždycky to funguje, my jsme si toho vědomi. Máme zde teď velký informatický projekt, který jsme spustili a chceme mít jednotný informační systém, který bude fungovat od začátku až do konce, abychom tedy měli k dispozici všechny informatické zdroje k vedení případu. A teď konkrétní návrhy účetního dvora, které se týkají soudní práce jako takové. Znovu tedy, pokud budou kolegové chtít do toho vstoupit, tak mohou. Účetní dvůr říká, že musíme pokud jde o ty eh, indikativní rámce, tak eh, musíme využívat konkrétnější rámce, ne ty obecné, protože tam je velký rozdíl mezi jednotlivými eh, případy, mezi jednotlivými řízeními. Tady musíme říci, že je velmi obtížné předem říci, zda nějaká věc bude komplikovaná nebo ne. Prostě ta věc se k nám dostane a my musíme počkat na tu první polovinu řízení, to je tedy písemné řízení. Tady si přečteme výměny, písemné výměny jednotlivých stran. Pokud se jedná o řízení o předběžné otázce, tak to vstupují instituce. A je tedy velmi těžké už v této fázi říci, že něco bude obtížné nebo jednoduché. Vždycky tedy v úterý máme takové obecné zasedání, kde se rozhoduje, že se nějaká věc svěří senátu, tříčlenému senátu, pětičlenému senátu a na základě předběžných odhadů, zda to bude složité nebo ne. Je těžké říci, zda to bude složité nebo ne. Na konci toho písemného řízení si můžeme udělat takovou velmi obecnou představu, zda to bude vyřešeno rychleji nebo ne. A tam teprve můžeme začít přemýšlet o nějakém časovém rámci. Nad tím přemýšlet nemusíme, to je věc, kterou děláme od začátku. Měli jsme původně dva časové rámce, teď už jich máme deset. Máme také návrh kdyby se zavedly ještě dva další časové rámce pro řízení o předběžné otázce. Takže vidíte, že už zde máme ty časové rámce. Ten návrh ze strany účetního dvora mně připadá zajímavý. Pokud chcete další detaily, tak vám ještě poskytneme. Pak je zde také návrh flexibilnějšího a efektivnějšího využívání zdrojů při řešení jednotlivých případů, aby se lépe spravovala a řídila ta pracovní zátěž, abychom mohli čelit situacím, které byly v některých řízeních zaznamenány jako problematické kdy třeba chyběla nějaká osoba, která na té věci pracovala. To byl třeba případ jednoho referendáře, který onemocněl, nebyl tam dva měsíce a to mělo dopad na řízení. Když máte organizaci, která pracuje, řekněme, v takovém napětí, je obtížné najít takový systém, kde by bylo možno efektivně nahradit někoho, kdo vypadne. Protože abyste se obeznámili s určitou věcí, tak na to potřebujete několik pracovních dní znáte stejný problém v Evropském parlamentu. To je vlastně ve všech organizacích. Samozřejmě je to těžký problém, ale je třeba najít nějaká manažerská opatření, která budou efektivní a která umožní eh, lépe tyto situace řídit a řešit, aby prostě ta věc nebyla zablokována na dva měsíce, protože onemocnil referendář nebo někdo jiný, třeba soudce. Takže nad tím právě přemýšlíme. Chceme předložit nějaký návrh v tomto směru. směru. Účetní dvůr by přivítal podrobnější statistiky, že by se využilo také detailnějších namíru připravených časových rámců. Statistiky mají dvojí smysl umožňují soudu a tribunálu lépe řešit věci, lépe organizovat naše práci, ale zároveň statistiky se šíří na venek, aby se tedy zvýšila ta zodpovědnost eh, soudního dvora. Pokud trošičku sledujete soudní dvůr, tak jste mohli zaznamenat v posledních třech, čtyřech letech velké úsilí v prezentaci eh, výročních zpráv. Ty naše statistiky jsou čím dál podrobnější a tady bych odpověděl panu Mariňu Pintovi. Máme spoustu statistik, které už figurují v těch výročních zprávách. Například eh, počet vyřešených případů na jednotlivé senáty. Tam se můžete s těmi informacemi seznámit. Další návrh je otázka osvěty v členských státech, aby při té částečné obnově soudců jsme se znovu nedostali do situace, kdy eh, vlastně nebudeme vědět, že soudce, který chce u soudu zůstat, eh, který řekl, že je tedy k dispozici, tak my nebudeme vědět, jestli tam zůstane nebo ne, protože to může ovlivnit, jak určitý senát nějaké řízení řeší, nějakou věc řeší. myslím, že není žádným tajemstvím, že když dochází k té částečné obnově, tak eh, tribunál i soudní dvůr v osobě svého předsedy se obrací na členské státy. Chceme, aby zde byl návrh eh, ještě několik měsíců před tím, než vyprší mandát toho konkrétního soudce, aby prostě za tu výměnu potom neplatil ten člověk, který je tam tedy souzen, aby nedocházelo k prodlužování kvůli tomu. Dále si myslíme, eh, že je nutno vyjasnit jednu věc. Už to udělal pan Cardiff, já to teď zopakuji prakticky ve francouzštině. Evropský dvůr, soudní, eh, Evropský společenství, nebo Soudní dvůr Evropských společenství je mnohojazyčnou institucí a nemůže tomu být jinak. Každý má právo předložit svou věc eh, u Evropského soudního dvora ve svém jazyce. Mají tedy právo předložit tuto svou věc a mají právo také hájit eh, ve svém jazyce a potom mají také právo dostat ten výsledek, nebo tedy ten eh, rozsudek. To je pro nás zcela zásadní, to je otázka rovnosti občanů před evropskou justicí. Takže Evropský soudní dvůr je absolutně mnohojazyčný. Je pravda, že od roku 1952 se soudci dohodli, že při jednáních budou používat jen jeden jazyk, řekli si, Prostě pracujeme na základě jednoho jediného textu, nebudeme pracovat tedy s různými jazykovými verzemi, prostě pracujeme s jedním textem a když my tedy jednáme, tak budeme jednat v jednom jazyce. Tam není žádný tlumočník nebo referendář, když diskutují soudci, takže používají jenom jeden jazyk a to tedy byla francouzština z různých důvodů. Těžko si můžeme představit, jak to vypadalo v roce 1952. Proč to tehdy nebyla nizozemština nebo italština? Prostě byla to francouzština. Pokud mluvím příliš dlouho, tak mě prosím eh, přerušte, ale já mám chuť vám to všechno vysvětlit. takže byl to tedy francouzský jazyk, pak se tam dostávali další a další soudcové, kteří přicházeli a vznikla ta otázka, co budeme dělat? Necháme si tento jazyk, anebo nebo to nějakým způsobem změníme. Výhoda je, že judikatura ve francouzštině je skutečně velmi solidní. Není to nějaká jazyková verze, nějaký překlad. A to tedy bylo považováno za velmi zásadní. Takže soudci to ale můžou změnit. Můžou se sejít a můžou říct ty, že pro nás bude efektivní připojit k francouzštině další jazyky, a budeme považovat, po, požadovat tedy překlady a tlumočení i při naší práci. Já jsem říkal, že jsem zodpovědný za překladatelské oddělení, takže potom by tedy bylo na nás, abychom to uspořádali, zorganizovali, zajistili s těmi výhodami i nevýhodami, které by to přineslo. A to tedy bude výsledek, nebo tedy výsledek rozhodnutí, které bude přijato. Předseda tribunálu už o tom uvažoval ještě předtím, než k nám přišel účetní dvůr. Já jsem mu slíbil ještě jisté informace, teď jsem to ale trošičku odložil kvůli Brexitu. Myslím, že na Brexit se ptala paní Hautala. Tady udělám takovou odbočku. My vlastně nevíme, jaké dopady bude mít Brexit na Evropský soudní dvůr. Je to velmi politický aspekt. Víte, že role soudního dvora je taková, že funguje jako takový polemický prvek v té diskuzi. Jediné, co víme, že už zde nebudou řízení o předběžné otázce ze strany Britů ani Evropská komise už nemůže eh, žalovat eh, Spojené království, nemůže tedy vlastně předložit takovouto věc. Nebylo jich mnoho ani v minulosti, ale teď už nebudou žádné. Moje osobní otázka, nebo tedy můj osobní názor je, že si myslím, že se může stát, eh, že zde bude nějaký spor, který bude souviset s Brexitem. Třeba nějaký španělský občan nebo italský občan, který žije ve Spojeném království, bude chtít tedy předložit nějakou věc svému španělskému nebo italskému soudci a bude se stěžovat na to, že nebyla dodržena jeho práva. Takže to my potom budeme řešit. Pokud jde o Tedy úvahy o změně jednacího jazyka, to jsou úvahy, které ještě probíhají, výsledky budou prezentovány. Soudci sami rozhodnou, v jakém jazyce budou mezi sebou pracovat. No a potom už jsem hovořil o informatickém systému, informačním systému, tam tedy plně souhlasím já jsem se tolik vzdálil od jednotlivých otázek, že už eh, mě hrozí, že na nějaké zapomenu. Přítomnost žen. Tak u soudního dvora paní Delvo je pět soudkyň, dvě generální advokátky z 39 členů. U tribunálu je 10 soudkyň ze 46. V rámci reformy si instituce, především tedy parlament, přáli, aby počet eh, soudkyň vzrostl. Ale to vůbec nezávisí na soudním dvoru, protože závisí to na členských státech, na vládách, takže to není vůbec eh, naše zodpovědnost. Eh, my jsme rádi, že se zvyšuje počet žen a jenom bychom to přivítali. Pokud jde o rozpočtové otázky, jak už jsem říkal panu Marinu de Pintu, tam je spousta informací, které už jsou k dispozici. Pokud tedy eh, pan de Pintu má rád analytické údaje, tak můžeme poskytnout ještě další informace. My představujeme 4 eh, výdajů, správních výdajů EU. 4%. Toto číslo je stabilní už roky. Spíše tedy kleslo, v roce 2010 to bylo 4,13%, teď po reformě jsou to 4%. To je tedy rozpočtová váha justice Evropské unie. Takže já jsem chtěl říci pouze toto, abych to trošičku odstínil. Ta reforma, která trvala spoustu let, mezi březnem 2011 a 16. prosincem 2015, to tedy byla řada let, kdy se tribunál snažil čelit eh, tomu pracovnímu zatížení s nedostatečným počtem soudců. Navýšení rozpočtu bylo 3,43 pro rok 2016. Pro rok 2017 je to o něco málo více. Někdo má pocit, že justice je velmi drahá. Já si myslím, že to je poměrně rozumná cena naopak. Hovořili jsme také o referendářích. Promiňte, my jsme plánovali, že budeme končit tuto výměnu názoru v 16 hodin. Takže musíme rychle tuto část ukončit, tak to prosím mějte na paměti. Já to mohu tady ukončit, pane předsedo, pokud chcete. Protože si dokážu představit, že jsou zde i další otázky. Prosím, já se nerozhlížím po poslancích. Dostali jste odpovědi na své otázky? Paní Hautala si chce vzít slovo. Vy jste, jsem říkal, že Evropský parlament by si přál více soudců na soudním dvoře. Pokud si to pamatuji, tak jsme měli interinstitucionální prohlášení. Není to tedy pouze Evropský parlament, který si to přál. A byli jsme opravdu velice zklamáni z té rovnosti, když jsme pak viděli, kdo byl jmenován mezi těmi dalšími. Myslím, že to nebylo fér. Mohu pouze podotknout, že děkuji Kdybychom vás nepokládali za důležitého, tak byste zde nebyl. Ve výboru pro slušnou kontrolu jsme spolu diskutovali tři roky, abych to takto vyjádřila eh, hezkým způsobem. Sama mám také ještě několik dotazů, takže vám zašlu e-maily a budu doufat, že mi odpovíde písemně. Jenom bych ráda oznámila, že se setkáme v rámci roční debaty o absolutoriu takže eh, se ještě uvidíme a budeme mít další hodinu. My nechceme nahrazovat francouzštinu angličtinou, ale chceme, řeknu to francouzsky, protože si myslím, že mám výborně francouzsky. Neměli bychom překládat eh, texty z francouzštiny do angličtiny a potom je zpátky překládat do francouzštiny. Já si myslím, že je třeba umožnit eh, různé jazyky, alespoň tyto dva jazyky, aby vlastně jsme nemuseli pořád se odkazovat na tu dohodu soudců z roku 1952. My se tím budeme zabývat a těším se, až se znovu zase uvidíme. Eh, ano, Bohužel, leda, že by ještě účetní dvůr měl něco naléhavého na srdci, aby zareagoval na to, co zde řekl soudní dvůr. Není tomu tak. Dovolte mi tedy, abych srdečně poděkoval oběma delegacím, jak delegaci účetního dvora, tak soudního dvora, že se sem dostavili a objasnili nám tuto záležitost. Děkuji. The joint meeting is closed. Zavírám tímto společné zasedání.